start. Dear colleagues, eh, we have... Vážení kolegové, máme velice nabitý program, takže začneme. Pokud nejsou námitky proti pořadu jednání, tak je tento schválen. Vemte prosím na vědomí, že k dispozici máte tlumočení ve všech jazycích, kromě chorvačtiny, dánštiny, malčtiny, lotyštiny a gelštiny. teď doporučení koordinátorům podle článku 205. Písemným postupem z 15. října 2018 koordinátoři rozhodli, že se bude pracovat v angličtině pouze k stanovisku AFKO ohledně implementace doložek smlouvy související s rozšířenou spoluprácí 2018 2112. Písemným postupem 15. října 2018 koordinátoři podpořili návrh dopisu pro konferenci předsedů ohledně střetu kompetencí IMCO Libe k věci návrh nařízení e, pro zabraňování rozšiřování teroristického obsahu online 2018 0331 e, KOM 2018 640 jmenování zpravodajů. Claude Moraes e, byl jmenován zpravodajem k usnesení ohledně práv intersex osob. Teď jmenování navrhovatelů ke stanoviskům. Romero Franz ze Zelených by byl, byl jmenován navrhovatelem stanoviska ke zprávě KONT, absolutorium za finanční rok 2017 KOM 0521. To mám všechno přečíst? Nemusím. Tak, výborně. Takže odsuť. Souhlasí výbor s těmito rozhodnutími koordinátorů? Fajn. Teď Delegované nařízení komise z 27.7.2018 pozměňující nařízení 2016-1675 doplňující směrnici 2015-849 Evropského parlamentu a rady. Co se týká eh, přidání Pákistánu eh, do tabulky v bodě 1 přílohy, přičemž zde záměrem je nevznášet eh, vznášet námitky k eh, tomuto aktu v přenesené pravomoci 11815 18 2018 5006. 18. září 2018 Rada vyjádřila svůj záměr nenamítat nic proti tomuto delegovanému nařízení komise. 9. října 2018 parlament eh, obdržel návrh prováděcího rozhodnutí komise ohledně financování eh, programu práv, rovnosti a občanství a e, přijetí pracovního programu na rok 2019 a příslušnou přílohu. Tedy e, návrh prováděcího rozhodnutí komise o financování programu justice a přijetí pracovního programu na rok 2019 a příslušné přílohy. E, přijetí těchto prováděcích aktů bylo sděleno všem členům LIBE prostřednictvím biletínu LIBE DIA z 12. října 2018 a byl stanoven interní termín pro navrhování námitek na 23. října 2018. Dnes budeme elektronicky hlasovat v 9 hodin 40 minut. Ujistěte se prosím, že budete s sebou mít své elektronické hlasovací kartičky. Vážení kolegové, pokud nejsou žádné námitky k předloženým zápisům, budeme zápisy považovat za přijaté. A teď zahájíme zasedání společné s výborem Jury. Eh, ráda bych přivítala paní místopředsedkyni eh, výboru Jury, paní Lauru Ferráru a všechny ostatní poslance výboru Jury na, to, na tomto společném zasedání ohledně programu Justice. Eh, tento program bude řešet podle článku 55 jednacího řádu. Těším se na plodnou spolupráci na toto velice důležité téma mezi našimi oběma výbory. Paní místopředsedkyně, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, přeji všem hezké dopoledne. Vítám tuto příležitost eh, popřát oběma spoluspravodajům a oběma našim výborům plodnou spolupráci na této důležité zprávě. Děkuji vám. A teď eh, Teď dostane slovo pan Weidenholzer jako první spoluspravodaj, po něm paní Hautala jako druhá spoluspravodajka. Pane Weidenholzer, ne, dámy napřed, dámy napřed. Tak dobře, tak paní Hautala. Ano, ano, vidíte, to, to, to, je, to je přesně ta krásná spolupráce, jaká mezi námi panuje. Hm. Ano, takže děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové z výboru Libe a Jury. Jakožto součást základní hodnot EU program justice má prosazovat, posilovat eh, justici, spravedlnost a související práva a rozvíjet tak dále evropský prostor spravedlnosti, který je založen na vládě práva, vzájemném uznávání a vzájemné důvěře mezi profesionály v oblasti justice, zejména v přeshraničních sporech. Tento program má tři zvláštní cíle. Eh, za prvé, v civilních a trestně právních otázkách program justice usnadňuje a prosazuje justiční spolupráci, což zahrnuje také prosazování právního státu v národních justičních systémech. Za další zohledňuje, že bychom měli více podporovat justiční jaksi školení, abychom prosazovali společnou právní kulturu založenou na vládě práva. A za třetí a co je asi nejprogresivnější program justice, prosazuje efektivní přístup k justici pro všechny a efektivní možnosti nápravy tím, že podporuje práva e, obětí. Tyto tři cíle mají posílit efektivitu legislativy, více spolupráce na nadnárodní úrovni a vzájemné důvěry. Toho lze dosáhnout zvyšováním povědomí a tvorbou kapacit mezi občany, profesionály a ostatními zúčastněnými stranami. Bez ohledu na tyto důležité cíle, ten návrh programu justice si zaslouží další vysvětlení v tom smyslu, komu tato spravedlnost přísluší, kdo má nárok na takovouto účinnou nápravu. Velice mne potěšilo, že se zaměřujeme také na třetí země, země EFTA, země v rámci politiky sousedství a další země. Nicméně je potřeba se zaměřit na to, aby tento program byl eh, de facto efektivní, aby skutečně dosahoval svých cílů i v těchto zemích, protože v tomto globalizovaném světě eh, má mnoho právních sporů daleko širší přeshraniční dopady, než si myslíme. Kromě programu justice máme také program pro práva a hodnoty. Ten spojil dva existující programy, eh, tedy program pro práva, rovnost a občanství a program Evropa občanům. Je důležité zdůraznit, že potenciálně zde máme obrovský počet různých eh, problémů, které musíme řešit mezi oběma programy a je potřeba eh, si vyjasnit, co a jak. Zároveň eh, rozpočtové alokace mezi programem justice a práva a hodnoty musí být eh, také vyřešeno. Aktuálně program práva a hodnoty má navrhovaný dvojnásobný rozpočet oproti programu justice a pokud se nepletu, tak paní Valero eh, dokonce ještě navrhuje jeho další zvýšení, což je možná korektní, ale musíme se nejprve zaměřit na to, jaké budou také potřeby programu justice. Rovněž bychom se měli zaměřit na technickou strukturu eh, tohoto návrhu. Bylo by asi užitečné podívat se na to, zda přílohy navrhovaného nařízení mají být součástí toho samotného textu, nebo ne, protože vlastně nemáme žádný důvod, proč by nějaká část toho textu měla být v příloze. Teď je několik slov k vážným zločinům s přehraniční charakteristikou. Měli bychom se explicitně zaměřit na eh, lidská práva v oblasti pašeráctví, v, na, měli bychom se zaměřit na kyberkriminalitu a e, korporátní podvody. E, tyto oblasti potřebují zvláštní dovednosti a program justice se tak musí přizpůsobit. Chci zejména zdůraznit, že pašeráctví lidí je globálním zločinem jak v našem blízkém sousedství, tak v Evropské unii. E, zaslouží si proto zvláštní pozornost a zvláštní alokaci prostředků. A teď, když dovolíte ještě několik málo bodů. Aby přístup k justici byl efektivní, potřebujeme vyšší míru transparentnosti. Proto bychom měli diskutovat o tom, jak navýšit transparentnost, eh, tak, aby ti, kteří jsou pokryti tímto programem, mohli fungovat volně bez jakýchkoliv tlaků ze strany vlád. Program eh, justice musí usnadňovat přístup k justici, musí být eh, nestraný a musí být spravedlivý, tak jak to v demokratické společnosti má být. Po nařízení Brusel 1 jsme již dali obětem jasná práva, eh, která zabraňují takzvanému forum shoppingu, a eh, všichni mají tím pádem lepší přístup ke spravedlnosti. Nicméně domicil Eh, strany žalované má stále velký význam. To znamená často, že neexistuje efektivní náprava pro ty, kterým nejvíce schází. A tím pádem je potřeba být i účinnější v tom smyslu, aby oběti zejména vážných přeshraničních zločinů také dostály spravedlnosti. Já si myslím, že program justice je právě ten pravý nástroj, který zde máme. Navrhovaná myšlenka tím pádem získat vyšší flexibilitu v této oblasti je rozhodně vítána. Na závěr bych chtěla říci, že toto je několik příkladů za všechny z těch témat, která musíme dále rozpracovat. Ráda bych zahájila výměnu názoru, kde budeme diskutovat, jak budeme návrh programu justice dále pozměňovat společně s kolegou Weidenholzem. To je z mé strany vše. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Děkuji vám. Paní Hautala, pan Weidenholzer má slovo. Děkuji. Já jsem přesvědčen, že toto je velice důležité téma, protože budování důvěry mezi občany je rozhodně základním cílem, který máme. A důvěra v právní systém to je jeden z nejpotřebnějších kroků, které musíme v tomto smyslu podniknout. Je potřeba si uvědomit, že na této úrovni je celá řada věcí suboptimální. A proto si myslím, že tento program je tak důležitý. Paní spoluspravodajka konec konců už vypíchla ty nejdůležitější aspekty této práce. Řekl bych, že je také velice důležité jasně odkazovat na nový finanční program pro práva a hodnoty, a toho si také velice vážím. To byla iniciativa parlamentu, vlastně spuštěná teprve nedávno. A to ukazuje, jak efektivní dokážeme být v případech, kdy parlament vypracuje nějaký důležitý návrh, o kterém si myslíme, že je skutečně potřebný. Tento fond by měl eh, podporovat eh, činnost různých aktérů, různých nevládních organizací, veřejné zprávy, justičních sítí, univerzit a tak dále. K tomu předtím nikdy v tomto rozsahu nedošlo a jsem velice rád, že k tomu dochází teď. Samozřejmě transparentnost je velice důležitá. To si musíme říci naprosto jasně. Myslím si, že bychom také měli hovořit o e, disponibilním rozpočtu, jelikož e, tyto finance jsou tak důležité, je trošku problém, když bychom měli eh, celkem málo peněz. Těším se na spolupráci s paní kolegyní Myslím si, že by byl skvělý výsledek, kdybychom toto dotáhli do konce ještě před koncem mandátu a jsme si jistí, že alespoň z naší strany se nám to rozhodně podaří. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme, pane Weidenholzere. Je tady také komise, která nám tento program představí. Je to konkrétně paní Tomasetti. Máte slovo. Dobrý den, děkuji vám. Pokusím se ve vší stručnosti osvětlit, jakým způsobem tento návrh v komisi vznikal a e, jaké kroky jsme v posledních měsících v této oblasti podnikali. Nejprve mi dovolte zmínit klíčové otázky eh, rozpočtu po roce 2020, jelikož eh, ty jsou velice důležité i pro dnešní programy. Takže komise se snažila lépe prioritizovat eh, rozpočet, více jej zaměřit na menší počet politických oblastí, tak aby rozpočet mohl být flexibilnější a aby byl srozumitelnější. Pro komisi v eh, tom víceletém finančním rámci po roce 2020 máme jednu velice důležitou věc a to jsou nové mechanismy, které budou chránit rozpočet EU před finančními riziky v eh, oblasti právu, eh, vlády práva. A to je velice důležité jak pro víceletý finanční rámec, tak pro všechny konkrétní problémy a i pro programy typu program Spravedlnost, o kterém mluvíme dnes. Pak samozřejmě důležité soustředit se na evropskou přidanou hodnotu. To je velice zásadní pro tyto programy. Zaznělo to také ze strany obou spoluspravodajů, že tedy chceme méně administrativy pro příjemce prostředků z těchto programů. S tím tedy um, už můžeme se posunout k konkrétní struktuře eh, tohoto rozpočtu. Máme celkem sedm kapitol a menší počet programů. Z 58 jsme to smrskli na 37. A máme 17 politických klastrů. Přičemž eh, ten justiční klastr je investice do lidí, eh, soudržnosti a hodnot. V podrobnostech pak vidíme, co je velice důležité, že poprvé se soustředíme na hodnoty. Samozřejmě i teď pracujeme na konkrétních problémech, které máme, ale je velice důležité pro komisi mít zde to zaměření na evropské hodnoty. A to tedy v těch politických klastrech, ale také například v rámci toho Fondu pro justici, práva a hodnoty. A tam máme dva eh, finanční programy. Nejprve tedy program práva a hodnoty a poté program spravedlnost. Podíváme-li se tedy na finanční alokace tohoto fondu, jak tady také padlo, tak eh, program justice má nějakých ...300 eh, milionů euro, zatímco program práva a spravedlnost nějakých necelých 650 milionů. Eh, toto reflektuje analýzu, kterou jsme provedli studii dopadů a všechny přípravné kroky a souvisí to také s žádostmi, které vnímáme přímo z terénu. Podíváme-li se pak na to, jak jsme ty programy připravovali, tak jsme provedli nejprve vyhodnocení aktuálních programů. De facto jsme stanovili, že cíle, které jsme si stanovili v aktuálních programech, jsou stále platné a je potřeba v jejich plnění nadále pokračovat. Přidaná hodnota EU, to je také velice důležitý aspekt eh, tohoto přeskumu, tohoto hodnocení. A je potřeba více pomáhat žadatelům, zjednodušovat pravidla a to všechno jsme se snažili v těch nových návrzích reflektovat. Pak proběhla také veřejná konzultace. Přičemž eh, tam se podpořil záměr komise soustředit se na hodnoty. Je zde velká podpora tomu, že demokratická participace ve společnosti, principy právního státu a evropské hodnoty jsou pro respondenty v té konzultaci zásadní. A to je důležitý poznatek. Také je velice důležitá přidaná hodnota programů na úrovni EU. Tedy respondenti považují tyto programy, tedy práva, hodnoty a spravedlnost, za velice důležité na evropské úrovni. Teď stručně co do eh, posouzení dopadů, které komise provedla. I zde vidíme, že ty principy, práva a hodnoty, které řešíme v rámci těchto programů, tedy eh, spravedlnost, rovnost, nediskriminace, jsou pro EU stále výzvou. A tady to vidíme v trošku jiném kontextu. I v oblasti justiční spolupráce to je také pro tento program klíčové. Ani tato spolupráce zatím není optimální. Rovněž vidíme, že je potřeba rozvíjet další synergie mezi různými programy. Na to se chce komise soustředit napříč všemi programy v rámci těchto, no, těchto dvou programů. A teď tedy, co se týká konkrétně programu Spravedlnost, detailněji. To, co vyplynulo z posouzení dopadu a co jsme tam přidali, je to, že tady máme kontinuitu oproti aktuálním programům, protože stále jsme nenaplnili ty cíle, které jsme si vytýčili a tím pádem eh, návrh komise, který je před námi dnes, není revolucí, zaměřuje se spíše na kontinuitu vzhledem k aktuálním činnostem a stanovuje si konkrétně tři cíle, tedy justiční spolupráce v občansko- a trestně právních věcech a prosazování principu právního státu, podpora eh, justičního školení, což je jasná priorita, a zlepšování povědomí ohledně evropského práva na evropské úrovni. A dále usnadňování účinného přístupu ke spravedlnosti pro všechny a účinného systému náprav v rámci eh, prosazování efektivních trestně občanskoprávních procesů a eh, podporování práv obětí trestných činů. To jsou tedy tři hlavní cíle, jak, víte, jak vidíte, eh, princip právního státu je tam poměrně dominantní, což je klíčový princip komise pro celý tento program. Jaké typy činností budou financovány? Eh, různá školení, zvyšování povědomí, výměny zkušeností. Vyvíjí se také IT nástroje a snažíme se dosáhnout co nejvyššího stupně synergii s ostatními programy, jako například program Digitální Evropa. Dále budujeme kapacity klíčových sítí EU v této oblasti. To je jen několik příkladů za všechny. Tento druh činnosti je aktuálně v příloze. Přičemž eh, napříč programy komise se rozhodlo, že eh, tyto aspekty budou v přílohách. Ráda bych zdůraznila, že příloha má stejnou právní hodnotu jako eh, text samotný. Ráda bych také řekla, že způsob, jak budeme financovat tyto činnosti, že to bude velice transparentní proces, nejedná se o sdílené řízení, jde o přímou zprávu ze strany komise takže členské státy do toho nebudou vůbec interferovat, do toho, jak se financují činnosti. A to je velice důležité, protože jsem slyšela, že to tady zaznělo. Tedy bude to komise, kdo bude přímo spravovat tyto programy na základě finančního nařízení, bude tam nezávislý hodnotící výbor, takže nebude hrozit žádné riziko interference členských států. Tady vidíte několik projektů, které aktuálně financujeme. Máme eh, tady ten ECRIS a ten eh, scoreboard pro spravedlnost, máme tady ten eh, justiční portál e-justice, zajišťujeme různá školení pro soudce, do toho se angažuje i EJTN a tak dále a tak dále. Takže co je nové? ale opět to platí napříč komisí. E, jde o to, že se snažíme o vyšší stupeň flexibility programů, snažíme se zjednodušovat pravidla, to umožňuje nové finanční nařízení, takže doufáme, že ten program bude přístupnější pro všechny. A e, co se týká práv a hodnot, navrhujeme vytvoření sítě kontaktních bodů na národní úrovni a to je novinka protože doufáme, že tímto způsobem se nám podaří zvýšit úspěšnost toho programu, jelikož vznikne ta síť kontaktních bodů na národní úrovni, která bude daleko blíže eh, příslušným příjemcům nebo poživatelům výhod, řekněme, z toho programu. A to je velice důležité. Tak a nakonec eh, synergie s ostatními programy. Již jsem zmínila eh, program Digitální Evropa. To je velice důležitý, klíčový program. Snažíme se zajistit, abychom i v tomto programu měli část prostředků, které budou dedikovány justičnímu systému. A to je velice důležité, protože eh, můžeme tak financovat například digitalizaci systému spravedlnosti. A pak máme samozřejmě strukturální fondy, které mohou podporovat systém spravedlnosti na národní úrovni a vidíte tam také program pro jednotný trh, protože do toho spadá firemní právo, smluvní právo a různá opatření proti praní špinavých peněz. Takže v komisi jsme se hodně snažili, abychom zajistili, že dojde ke skutečné synergii mezi jednotlivými zdroji financování a že tady ten program Spravedlnost nebude dostávat financování pouze z toho programu jako takového, ale také z jiných fondů. To je z mé strany vše. Děkuji vám za pozornost. Thank you for a great presentation. Děkuji za vynikající prezentaci, spouštím diskuzi. Mějte prosím na paměti, že nemáme moc času, takže se omezte na dvě minuty. Nejprve pan Adamov, který zastupuje zpravodaje, stínového zpravodaje za EPP. Prosím. Děkuji. Paní předsedkyně, ano, vystupuji jménem dvou našich stínových zpravodajů, pana Didiela a pana Radeva. Vítají úsilí Evropské komise, aby program Spravedlnost byl jednodušší, ale nemělo by to být na úkor jasného znění, takže zpravodajové budou usilovat o projasnění textu a jeho provázanost hlavními konkrétními cíly a hlavními činnostmi, které by se z tohoto programu měly financovat. Také by je zajímalo, proč jsou tady ty přílohy konkrétních akcí. Proč je potřeba dát to do přílohy a nikoliv do samotného textu? V článku 3 je důležité zmínit nejenom právní stát, ale také nezávislost soudnictví, což je věc, která je uvedena také v preambuli, ale ne potom v normativní části textu. Pokud jde o důvody pro nebo motivy eh, a základ pro tu justiční síť pro vzdělávání, tak eh, já si myslím, že tady je potřeba také text eh, přeformulovat, zejména pokud jde o čerpání prostředků. Mě by zajímalo, proč tady došlo ke změně, proč je ta změna navrhována a proč je tam to proč se zrušilo to povinné poskytování, protože naším hlavním cílem v této oblasti přeci zůstává to, abychom poskytovali co možná nejlepší službu evropským občanům. Pak je tady další návrh, a to vytvořit síť kontaktních míst. Ta síť už vlastně existuje v rámci programu Evropa pro občany. Tak se ptám, proč potřebujeme novou síť, protože opět to bude potřeba financovat. Takže to jsou některé otázky našich stínových zpravodajů. Otázky na Evropskou komisi. Děkuji. Nyní paní Kaufmann. Já Děkuji vám mnohokrát, paní předsedající. I já budu na nejvýš stručná. Myslím si, že zde máme kvalitní návrh komise k programu Spravedlnost, protože jde o eh, příspěvek k dalšímu rozvoji právního prostoru v EU, který je postaven na právním státu, vzájemném uznávání a vzájemné důvěře. Chtěla bych srdečně poděkovat komisi za prezentaci a vítám také to, co říkali oba spoluspravodajové. Řekla bych, že všichni musíme mít zájem na tom, aby tento program byl co nejlepší a co nejefektivněji implementován. To se týká jak těch cílů, tak příslušných disponibilních prostředků, tak ale pravidel pro implementaci toho programu. Ze strany komise již bylo odkázáno na to, že k implementaci toho programu spravedlnosti máme takovou mezisprávu z června letošního roku, a doufejme, že poznatky z té zprávy budou v těch nových návrzích zpracovány, protože pokud 70 eh, účastníků řízení říká, že jaksi vstupní nároky jsou příliš vysoké, tak je jasné, že musíme celou věc zjednodušit. Na to bychom se měli zaměřit. Děkuji vám. Okay, thank you, Mr. Děkuji. Pan Aguilar. Ano, je tady určitý manevrovací prostor pro to vstoupit do diskuze, takže bych toho rád využil. Pokud jde o program eh, Spravedlnost a pokud jde o vzdělávání v soudnictví, já si myslím, že tady bychom se měli soustředit zejména na ty nejdůležitější zásady, které jsou základem budování vzájemné důvěry a uznávání. To jsou pilíře v oblasti eh, justice a vzájemné spolupráce, protože skutečnost je taková, že situace se v posledních pěti letech dosti zhoršuje. A je to paradox eh, a zároveň je to v rozporu eh, s Lisabonskou smlouvou a s tím, jak pojímá oblast spravedlnosti. Judikatura zcela jasně ukazuje, že soudci členských států stále častěji popí- odmítají spolupráci v trestně právních věcech. A realita je taková, že soudci sami posuzují kvalitu právního státu a oddělování moci v dalších členských státech. A to rozhodně záměrem nebylo, když jsme se snažili eh, vytvořit eh, ty základy pro vzájemnou důvěru a uznávání. Bylo to přesně naopak. Chtěli jsme důvěru posílit tak, eh, aby soudci mohli předpokládat, že v každém dalším členském státě dochází k dodržování zásad právního státu, nezávislosti soudnictví a že tudíž soudní opravní, opravné prostředky tam fungují a je možné je u příslušných soudů využít. Nicméně dnes soudci členských států, kteří se mají zapojit do nějaké soudní spolupráce, tak posuzují platnost rozhodnutí z jiného členského státu, tím pádem vlastně odmítají eh, soudně spolupracovat, popírají možnost eh, fungovat v prostoru evropské justice. Je to tedy ta základní zásada budování důvěry a vzájemného uznávání, co bychom měli v oblasti eh, justice podporovat. Děkuji. Nyní má slovo pan eh, Skripak. Na dvě minuty, prosím. Děkuji, vystupuji jménem pana Jurka, který je naším stínovým zpravodajem. Je třeba zohlednit důvody, které uvádí komise ve svém návrhy. Pan Marek Jurek v této souvislosti má problém s tím, jak je navržen eh, ten program justice, program práv a hodnot. Návrh zprávy o programu práv a hodnot, jak už to eh, předložila paní Valero, obsahuje také návrhy pana Bonyho více věnovat podporu místním eh, nevládním organizacím, které podporují evropské hodnoty a právní stát v kontextu, eh, cituji, omezujícího se prostoru pro nevládní eh, organizace a občanskou společnost v některých členských státech. Konec citátu. To je nepřijatelné, je to způsob využít evropské prostředky jako nástroj moci proti některým členským státům. Kromě toho normativní povaha hodnot v článku 2 smlouvy o EU vylučuje, a to zdůrazňuji, přidělování nebo eh, vylučuje určitou eh, interpretaci eh, evropských hodnot. To je proti evropskému přístupu, protože to, že je nějaký názor populární, neznamená, že je nejlepší. Návrh Evropské komise k programu Spravedlnost by se neměl využívat proto, abychom vedli politické boje v Evropě. Tyto fondy by se neměly využívat jako cíl pro změnu politického mm, veřejného politického názoru v členském státě. Jde totiž o společné rozpočtové prostředky Evropské unie. Děkuji. Děkuji. A než předám slovo na závěr Evropské komisi, tak ještě požádám paní spolupředsedkyni, aby se vyjádřila. Děkuji vám, paní předsedkyně. Ehm, mnohokrát eh, s politováním konstatujeme, že nám chybí důvěra mezi členskými státy v oblasti justiční spolupráce, že to často omezuje eh, kroky, které lze podniknout eh, v boji proti organizovanému zločinu, proti terorismu na této úrovni. A proto je důležité ještě jednou zdůraznit, že spolupráce je naprosto zásadní, zejména v této oblasti. A tak spolupráce musí být založena na vzájemné důvěře. Není možné o tomto principu vzájemné důvěry diskutovat pokaždé, když se navrhnou nějaké konkrétní nástroje spolupráce. Aby se aplikace tohoto principu zkonkrétnila, tedy toho vzájemného uznávání v rámci například vyjednávání o těch nástrojích, je potřeba usnadnit přijímání normativních aktů na evropské úrovni, eh, které zajistí efektivní boj s organizovaným zločinem a tím pádem efektivní spolupráci. Já bych se proto chtěla obrátit na komisi s otázkou. Zda byste nám mohli specifikovat, jaké konkrétní kroky hodláte podniknout, abyste zajistili takovouto úroveň důvěry a takovouto konkrétní aplikaci principu vzájemného uznávání mezi členskými státy. Thank you very much. Děkuji. A nyní na dvě minuty předávám slovo Evropské komisi. Děkuji. Děkuji za zpětnou vazbu. Vidíme, že tady je prostor pro spolupráci na programu spravedlnosti, že sdílíte naše cíle a souhlasíte se strukturou programu, to je dobré východisko a přejeme si s parlamentem dále v této věci spolupracovat. Také chci říci, jak už jsem to vlastně řekla v té prezentaci, že ten program se hodně opírá o důkladné analýzy, posouzení dopadů, nejrůznější hodnocení, takže vycházíme skutečně z tohoto, z faktických údajů, nikoliv eh, z nějakých eh, politických názorů na celý program. Vycházíme skutečně z věcných analýz z terénu. Hovořili jste o vzájemné důvěře, o právním státu, o nezávislosti soudnictví. Ano, samozřejmě, že je zde vždy prostor pro to text dále zlepšit a komise je připravená v tomto s vámi spolupracovat. V článku 3 hovoříme o účinnosti národní justice. Sem spadá efektivita, nezávislost a kvalita. Ehm, ale pochopitelně jsme otevřeni tomu to ještě dále zexplicitnit. A pokud jde o vzájemnou důvěru, to je skutečně základ všeho, je to základní eh, princip celého programu. A některé ty činnosti, o kterých jsem mluvila, eh, ukazují, eh, že nebo jsou zde proto, aby právě vzájemnou důvěru a spolupráci mezi členskými státy posílili. Zároveň s tím musí fungovat i legislativní procesy, ale mm, náš program Spravedlnost eh, k tomu velkou měrou má přispívat a chceme, aby tomu tak bylo i do budoucna. Já jsem v prezentaci zdůraznila eh, také tu eh, síť eh, vzdělávání v oblasti justice. To je opravdu prvek velice důležitý a to, že jsme přešli od slova may ke slovu shall, to znamená stanovíme to nyní jako povinnost, tak to si myslím, že je velice důležité, protože to předchozí znění nebylo v souladu s finančním nařízením, takže zde vlastně nejde o otázku větší či menší jistoty financování nejbrž o právní soulad. A ještě jedna věc k těm sítím. Je pravda, že existuje program pro kreativní Evropu, ale my, když jsme prováděli analýzy, tak jsme zjistili, že jeden problém je málo informací, které jsou k dispozici, a tak chceme i tento program pro šíření informací využít. Děkuji. Děkuji a nyní uzavřeme společné jednání s výborem pro právní záležitosti. Děkuji paní místopředsedkyni za spolupráci. A dostáváme se k bodu 567 našeho pořadu jednání. Jsou to tři body, které probereme v za... zároveň. Je to žádost o konzultaci parlamentu. Vycházíme tedy z rozhodnutí z roku 2008 Takže na základě takzvaných primských rozhodnutí z roku 2008, 2008 615 JHA a 2008 616 JHA chce Rada schválit tři prováděcí rozhodnutí ohledně spuštění automatizované výměny údajů s ohledem na daktyloskopické údaje v Irsku a Chorvatsku a s ohledem na údaje o DNA v Irsku. Koordinátoři Libe rozhodli, že tyto tři návrhy projednáme eh, v rámci zjednodušeného postupu v souladu s článkem 51 jednacího řádu Evropského parlamentu. Spravodajem pro eh, všechny tři rozhodnutí je Branislav Škripek. Návrhy zpráv eh, k třem postupům jste dostali ještě před dnešním jednáním. Pane Škripku, máte slovo ke krátkému úvodu. Děkuji. Bezpečnost Evropské unie je eh, oblast, která se dotýká každého občana. V médiích jsme informováni o hrozbách, komplotech proti nám, naší bezpečnosti a velice často také o útocích, které nás jako kontinent postihly, došlo k tomu na více místech. Takže pokud je to nějaká věc, na kterou bychom se měli v parlamentu soustředit, zejména pak v našem výboru, tak je to hledání způsobů, jak zastavit ty, kteří se zlým úmyslem chtějí eh, zničit náš způsob života. A přesně to musíme bránit. Primská dohoda několika členských států, kteří se rozhodli úřeji spolupracovat eh, proti přeshraniční eh, trestné činnosti, migraci a terorismu, se nakonec otevřela všem členským státům. Přeshraniční výměna údajů díky technologii nyní umožňuje velice rychle vyhodnotit rizika, která pro nás představují osoby, které přicházejí do členských států zřejmě se zlými úmysly. Automatizovaná výměna eh, údajů mezi bezpečnostními složkami umožní eh, zavčasu odhalit eh, potenciální rizika. Tři zprávy, které tady dnes prezentuji, jsou dobrou zprávou, že další členské státy úspěšně zavedly opatření na ochranu údajů, otestovaly své systémy a dokázaly, že jsou schopné spolupráce s dalšími členskými státy. Takže pokud jde o výměnu otisků prstů DNA údajů o vozidlech, chci pogratulovat Irsku a e, Chorvatsku. Velice rád teď podpořím rozhodnutí rady povolit těmto zemím používat příslušné systémy, aby zaujali své místo v Primské dohodě o výměně údajů. Děkuji. Děkuji. E, stínovým zpravodajem je pan Jaromín Štětina a paní Monika Benjová, takže pane Štětino, chcete se vyjádřit? Tak stručně, ano, velice stručně. Děkuji, děkuji za slovo, paní předsedkyně. Všechny tyto zprávy jsou velice odborné, ale zároveň nesmírně důležité. Obě dvě zmiňované země, tedy Irsko a Chorvatsko splnili veškeré podmínky, které jsou stanovené a proto navrhuji, abychom eh, eh, schválili návrh rozhodnutí rady. Děkuji. From, uh, she, she's... Yeah, eh, uh... Děkuji a nyní paní Heismanová, prosím. Merci, Madame la Présidente. Nom du... Za Alde chci říct, že podporuji rozhodnutí Rady, pokud jde o tento nástroj týkající se daktyloskopických údajů v Irsku na zahájení automatizované výměny, protože to umožňuje synergii výměnu, výměny informací v Evropské unii, ale chci potrhnout, že výměna údajů a spolupráce jsou stejně důležité jako sběr údajů a všechny opatření pro zlepšení této spolupráce je potřeba podpořit. A přitom zajistit samozřejmě dodržování a uplatňování legislativy a judikatury v oblasti ochrany soukromých údajů. Děkuji. Uh, A po této stručné rozpravě chci eh, navrhnout tento eh, návrh provádějících rozhodnutí, abychom je schválili bez eh, ze změn v souladu s odstavcem 1 pravidla 50. Jsou nějaké námitky? Vzhledem k tomu, že nikdo nenamítá, tak tyto navržené postupy považujeme za schválené. Děkuji. A hlasování na plenárce bude 11. října, říká paní předsedkyně. A nyní nadchází doba hlasování. Poznámka. Ano, děkuji. Jako zpravodajka pro stanovisko O oznamovatelích bych chtěla požádat o odložení hlasování vzhledem tomu, že základní zpráva také si eh, odložila hlasování až na 22. listopadu. Takže chci požádat o to, abychom odložili hlasování také o mém stanovisku. Dobrá. Žádáte o odklad hlasování na další týden. Souhlasí výbor? We will vote for that. Yeah, committee agree. Je tu souhlas? Ano, dobře. Okay, wonderful. Then now we have a very short vote. Tím pádem nás teď čeká velmi stručné, krátké hlasování. So, this, okay. Uh, Máme hlasovací karty. Takže Fond soudržnosti je Fond regionálního rozvoje. Regionální rozvoj je Fond soudržnosti. Pozměňovací návrh 7 a 51, které jsou totožné. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. Okay. And amendment number eight. Číslo 8. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. Kompromis 5. Hlasujeme. Close the vote. Konec hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 10. Hlasujeme. Close the vote. Konec hlasování. Schváleno. Kompromis 6. Hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 55. Hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. 56. Zahajuji hlasování. Close the vote. Konec hlasování. Schváleno. 58. 57. 57. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. 58. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. Open the vote. Zahajuji hlasování 59, konec hlasování. Schváleno. Kompromis 7, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. A nyní kompromis 8. Hlasujeme. Konec hlasování. Rovně schváleno. Kompromis 9. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. Kompromis 10. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 17 a 69, totožné, zahajuje hlasování. Konec hlasování. Schváleno. 17, zahajuje hlasování. Konec hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 71. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh, návrh 18. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. 19. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. 20. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. 72. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítá se. 21. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. 22. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. 23. Hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. 24. Hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. 25. Zahajuje hlasování. Konec hlasování. Schváleno. 26. Zahajuje hlasování. Konec hlasování. Schváleno. 73. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítá se. 27. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. 28. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. 29. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 30 Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. 31. Hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. 32. Hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. 33. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. schváleno. 34, zahajuje hlasování. Konec hlasování. Schváleno. 74, zahajuje hlasování. Konec hlasování. Zamítá se 75. zahajuje hlasování. Konec hlasování. Zamítá se. 76. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítá se. Citace 35. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. 36. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. 37. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. Kompromis 1, recita 5. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 2. Hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. Kompromis 2. K bodu odvodní 8 hlasujeme. Konec. Schváleno. Kompromis 3 k recitálu 9 hlasujeme. Konec. Schváleno. Pozměňovací návrh 5. Hlasujeme. Konec. Schváleno. 48. Hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. Kompromis 4. Hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. A pak hlasování k celému textu hlasujeme. Konec hlasování. Konec. Schváleno. Blahopřejeme. Děkujeme za dobrou práci při hlasování. A nyní No, this is done. Mm-hmm. Yep. This is postponed, sorry. Yep. So we could make a 10 minutes break. Okay. Now uh, we have a... a nyní Máme desetiminutovou pauzu. Minutes. Ten. Deset minut. Break. We will start 10, 20. Začneme Fifteen 10, 15. 10, 15. You could, you could recall that the vote is, this vote is postponed. You could remind. Yeah, I would like to recall that... Ještě připomínám, že další hlasování k návrhu směrnice Evropského parlamentu a směrnice o ochraně osob eh, ohledně porušování právních předpisů Unie bylo odloženo až na další zasedání výboru.